jinak trpí nedostatkem. I nadále budeme situaci monitorovat a uděláme nutnost věci tak, jak budou zapotřebí. Děkuji. Z návrhu usnesení na závěr rozpravy. Rozprava k tomuto bodu je ukončena a hlasování proběhne hned, jakmile skončíme dvě následující rozpravy. Dalším bodem pořadu jednání je Kambodža, zejména případ sama Reinziho a jako první řečník se přihlásila paní Šáke na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, Renzi je vlastně naším kolegou. To je poslanec kambočského parlamentu a samotná tato skutečnost vedla k tomu, že se ho pokousili zavraždit a rovněž na něho útočili politickým způsobem, včetně odsouzení k 12-letému vězeňskému trestu. Vládnoucí strana údajně nemá ráda, že jsem Renzi upozorně na korupci a je na porušování lidských práv. A já chci upozornit na to, že Evropská unie je největším dárcem Kambodže a to nás nutí k tomu, abychom neustále upozorňovali na porušování lidských práv a základních svobod. V roce 2006 dostal Sam Rainsy cenu od Freedom International právě za ochranu lidských práv a za hodnoty, které sdílíme v celém našem parlamentu. Proto apelujeme na kambočské úřady, aby implementovali doporučení zvláštního velvyslance pro lidská práva OSN, který byl v Kambodži. Já děkuji vám a nyní pan Rameva i Rueda je další. Děkuji. Jakožto Evropská unie, která je největším dárcem pomoci Kambodži, tak je více než legitimní, abychom mohli vyzvat kambodžské orgány k tomu, aby provedly demokratické reformy, aby eh, z Kambodži učinili stát, který eh, se řídí právním řádem a dodržuje základní svobody a práva. Ale také, abychom dali jasně najevo, že jsme ochotni bojovat, aby dala najevo, že se bojovat proti metle korupce, která vede k tomu, že je zabavována půda a že bují sexuální cestovní ruch. Ta stávající kultura beztrestnosti činnosti není, eh, nemůže dále pokračovat a všichni, kdo se proviní, musí eh, být stíháni. A eh, kromě toho a specifičtěji bychom měli jasně říci, že jsme znepokojeni odsouzením k 12-letému trestu odnětí svobody Sam Rainsio za obvinění, které je jasně politicky motivované. Je zvláště znepokojivé, že v případě odvolání nebude se moci zúčastnit dalších voleb a tím pádem bude mít dopady, které daleko přesahují jen tento jediný případ, protože má vliv na celou opozici. I thank you, Mr. Romeva já, já děkuji vám a nyní Veronik de Kaiser, prosím. Euh, to je urgentní záležitost, které dominují, dominuje osobnost eh, našeho eh, kolegy eh, sama Rinciho, ale je to širší záležitost. Je tady otázka liberálních dalších politiků. Pan Renci již byl na 18 měsíců odsouzen a Eh, byl eh, obviněn z toho, že Eh, měl prsty v atentátu v roce 98. Teď eh, zase je to otázka hranic, spochybňovaných hranic mezi eh, Vietnamem a Kambodží. Údajně Sam Renci nechal kolovat falešné mapy. Ten trest, který je mu vyměřen, je samozřejmě přehnaný a nesmyslný. Je tady otázka i dalších voleb v roce 2013. Teď se vlastně volby také blíží, začínají různé parlamentní manévry, ale autoritářský režim e, vlastně se před ničím nezastavuje a chci také hovořit e, o e, dalších o opoziční poslankyni Mu Sošua, která byla odsouzena za hanobení předsedy vlády. Eh, pak je tady novinářka Hank Chakra, eh, devět měsíců zadržovaná poté, co naškla z korupce osoby z okolí místo předsedy vlády Sok Ana a tak dále a tak podobně. Chci prostě připomenout, že my jsme eh, velcí investoři, my poskytujeme velké finanční prostředky, máme tady určité dohody, které mají být dodržovány na obou stranách a akci urgentní humanitární pomoc, především eh, také pro další pracovníky, kteří eh, v textilnictví a stavebnictví přišli o práci. Děkuji vám a nyní pan Charles Tanok, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. I když na papíře Kambodža pluralistickou demokracií, tak Human Rights Watch říká, že politici a novináři, kteří kritizují vládu, jsou vystaveni zastrašování a násilí. A soudnictví je slabé pod politickým tlakem, vláda zavírá oči nad konfiskací zemědělské půdy, nelegální těžbou dřeva a vůbec plundrováním z různých nerostných strojů. A e, vedoucí opozice v exilu byl in absentia odsouzen e, k odnětí svobody. Následovalo také konfiskace po e, vlá, vládních rozhovorech s Větnamem, protože údajně byl obviněn z toho, že vykopával ty pilíře na hranicích. A pokud jde o hledání těsnějších vztahů s Evropskou unii, tak to by mělo být podmíněno dodržováním lidských práv, protože jinak bude eh, se Kambodža ocitne v očích mezinárodního společenství na stejném místě jako Barma. Děkuji, eh, pane Tanok. A nyní paní Makovej, prosím. Děkuji. Děkuji. Vidíme, že opoziční eh, vůdce byl eh, in absencia eh, odsouzen k 12 letům odnětí svobody. Ten proces se neodehrál podle zásad spravedlivého soudního řízení a všechno bylo politicky motivováno. Zdá se, že jsou tady jasné důkazy, že justice není v Kambodži vůbec nezávislá a objektivní. Já jsem proti odsouzení sam. Lorenciho a všech dalších, eh, kteří zdůrazňují svou svobodu eh, eh, projevu a e, je třeba, aby na mezinárodní úrovni byl větší tlak e, na to, aby Kambodža se pohybovala směrem k e, demokracii. Především volám na komisi, aby Kambodži připomněla, že nemá vlastně využívat nového nařízení o nevládních organizacích proto, aby omezovala občanskou společnost v zemi. Děkuji. A nyní za politické skupiny paní Esaja za EPP. Sam Reinsin kohtelu on jäävuoren huippu sitä auto... Sam Reinsi a to, jak se vůči němu Kambodža chová, je vrcholem autoritářství a e, odsouzení hodné, jak se chová kambodžská vláda. To vlastně v Kambodži platí o všech, kteří mají tu odvahu se postavit vládě. E, celý systém opozice vypadá tak, že se je snaží prostě odsuzovat e, před soudy. A to je vše předehra e, k volbám volební kampaní roku 2013. Je důležité, abychom my, když přijmeme to utnesení, odsoudili to, co se děje v té zemi, jež se snaží předstírat, že dodržuje lidská práva. A to, co se tam děje v justici, která je celá zjevně politizována. Článek číslo jedna je v naší eh, dohodě o spolupráci s Kambodžou a v něm se říká, že se musí mm, dodržovat právní rámec a to musíme potrhnout, aby to bylo vstupní podmínkou pro jakékoliv další vyjednávání s Kambodžou. A nyní eh, paní Kvetu za eh, socialisté demokraty. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, je pravda, že odsouzení na 12 let ve vězení se zvýšenou ostrahou je opravdu výrazný e, políček dodržování lidských práv. E, poté, co e, byla rozpuštěna národní schromáždění, poté, co no, vlastně nejsou dodržována Eh, nedržovány legislativní akty, eh, tak eh, se tento příklad jeví jako dalším důkazem toho, že se k řešení podobných věcí přistupuje s politickým hlediskem, jednostranným politickým hlediskem. Pak je tady otázka nadcházejících voleb v roce 2013. My žádáme, aby Kambodža ukončila politické persekuce a já bych chtěla E, naší vysokou představitelku pro e, vnější věci e, požádat, aby využila tuto možnost a vládu požádala, aby byla respektována demokracie. A nyní pan Hefner za zelené. Děkuji, pane předsedající. Kambodža. To je výjimečně krásná země s hrdými dějinami, ale bohužel tyto dějiny a ta země má i své temné stránky, zejména v současné době. Lidé jsou nezvěstní, mizí, jsou zavíráni do vězení bezdůvodně, je tam obrovská korupce, ilegálně se zabírá země, kácí se lesy a tak dále. A co nás musí znepokojit nejvíce, je, že ti, kteří se odváží to kritizovat, tak ti se v politických procesech víceméně seberou a zavřou. My jsme poslanci Evropského parlamentu. Sam Rainsy je vedoucí kambočské opozice a toho už několikrát persekvovali. Už v roce 95 se ho v parlamentu snažili zbavit a vyhodili ho. Jemu se podařilo se vrátit. Ehm, na jednom z volebních mítinků bylo 80 obětí. Já jsem se s ním sešel v Kambodži a setkal jsem se s člověkem, který je velice mírumilovný, který je inteligentní a klidný. A nyní znovu eh, vymyšlené argumenty a 12-leté vězení. Ehm, ten, kdo se snaží umlčet eh, opozici, ten zároveň umlčuje i část občanů, která se ho snaží volit. Ten, kdo se snaží tím zabránit tomu, aby se mohl eh, Sam Renzi zúčastnit voleb, tak ten víceméně klade přítrž demokracii a e, nepřipouští normální vývoj. Já tedy apeluji na komisi, aby zejména trvala na článku 1 té uvedené, e, do, zde uvedené dohody o spolupráci, tedy respekt pro lidská práva v Kambodži, aby to byl nedílný předpoklad poskytování pomoci Kambodži i finanční pomoci. Děkuji a pan Bělan za konzervativce a reformisty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl možnost navštívit Kambodžu dvakrát. Poprvé před dvěmi lety to byla eh, mise pozorovací eh, v průběhu parlamentních voleb a po druhé před půl rokem a musím říci, že Kambodža je zemí, jež se velice rychle vyvíjí z hospodářského hlediska, stejně jako ostatní země v tomto regionu. Bohužel však ruku v ruce s tímto hospodářským rozvojem nejde demokratizace. Tam pravá demokracie prostě neexistuje. Média nemají možnost kritizovat vládu, Opozice nemá možnost se ozvat a nevládní organizace nemají hlas. E, to, jak byl odsouzen pan Reinzi a nikoli poprvé, to je celé jasné jasný signál vůči opozici. Pokud opravdu e, nabíde právní moci e, tento odsudek, rozsudek, tak nebude moci se účastnit předvolební kampaně ani voleb. A to přesto, že už 30 let poté, co upadli červení kmérové, tak mnoho z těchto eh, pachatelů červených kmérů nebylo ještě eh, postaveno před soud v Kambodži. Tedy mnoho těchto věcí opravdu neposlouší stabilizaci v regionu. To se samozřejmě musí řešit politicky a nikoli tím, že se někdo zavře do vězení. A nyní děkuji a eh, Catch the Eye. Paní Basesku by se chtěla vyjádřit ke Kambodži. Prosím, máte prostor. Thank Eh, este regretabil că tribunalele... Děkuji, pane předsedo. Je politování hodné, že kambočské soudy ještě používají zatýkání jako nástroj utlačování a zastrašování opozice. Obránci lidských práv a novináři, podobně jako i další hlasy těch, kteří se, se situací nechtějí smířit, jsou první, eh, eh, které tato opatření eh, poznamenávají. Symbolické gesto vedlo k 12-letému e, trestu sama Ransiho. E, symbolické gesto na hranicích Vietnamu a Kambodže. Já si ale myslím, že skutečný důvod e, odsouzení San Ramsiho je v tom, že vláda nechce, aby se tento opoziční politik zúčastnil přípravy voleb v roce 2013. Kambodžská vláda by měla respektovat své závazky v oblasti demokracie a pan eh, eh, Ranci jako hlavní vůdce opozice by měl mít možnost eh, v parlamentu opět zaujmout své místo. Tím by se ukončila situace, kdy je tady pouze jedna strana, což je nebezpečné pro lidská práva. Paní Korhola je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. tento rozsudek proti Samu a jeho odsouzení je velkým zdrojem znepokojení, pokud jde o pochybnosti o nezávislost soudnictví v Kambodži. Vláda se evidentně snaží zabránit opozici aby jakkoliv ohrozila jejich moc. A ačkoliv od hrůzovlády v této zemi udělala tato země velký pokrok a došlo k pokusu vybudovat demokratickou zemi, zatím ještě tento proces není dokončen. Potřebujeme, aby se Evropská unie více zasadila o rozvoj demokracie v této zemi i v dalších zemích regionu. Děkuji. A nyní pan Preda, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V případě Samarajnciho, jak již bylo řečeno, tu máme tady dvě odsouzení. Teď k tomu, při, k tomu prvnímu teď při, při, přibylo další na 12 let, kdy byl obviněn také z toho, že falzifikoval dokumenty, ale jak všichni vědí, jedná se pouze o snahu zabránit mu v účasti v nadcházejících volbách. V celé této záležitosti je důležitá eh, procesní otázka. Jak víme, tak Sam Rainsy byl odsouzen na základě procesu, které se odehrály za zavřenými dveřmi a které tudíž se neřídily těmi pravidly řádného procesu. A není to jenom něco izolovaného. Bylo několik hlasů, kteří kritizovali vlády, vládu a setkali se se stejným osudem, se stejným zacházením. Rovněž eh, byli odsouzeni, pohnáni před soud a když se podíváme na spolupráci mezi Kambodžou a Evropskou unii, tak musíme přimět Kambodžu, aby dodržovala lidská práva. Děkuji za slovo, vážený pan předseda. Pan Paška, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. V Kambodži, podobně jako v mnohých jiných zemích, se e, boj o politickou moc přetváří na opravdový boj na život a na smrt. Mocenské struktury své politické odpůrce v těchto případech likvidují, pronásledují a zavírají do vězení. A stejně je tomu i v případě sama Reinsiho, kterého se chci vládcové přirozeně zbavit, protože on je ohrožuje, co by politický konkurent a co by vize politické změny. Samozřejmě my bychom v tomto případě mohli intervenovat a požádat kambožskou vládu o to, aby přestala šikanovat své politické odpůrce a aby vytvořila prostor všem proto, aby všichni všichni mohli stejným způsobem soutěžit v politickém boji. My máme vybudované kontakty s Kambodžou, ale zde myslím, že ve srovnání se Zimbabwem můžeme dosáhnout lepších úspěchů. Tedy tady by opravdu stálo za to vytvořit na kambodžskou vládu politický tlak, tak, aby zvážila své chování, to, jak jedná s politickými odpůrci a rovněž, aby se snažila vytvořit volnou a korektní politickou soutěž v Kambodži. Mm. Děkuji panu Paškovi. návrhu usnesení na závěr rozpravy. Ale než ukončíme rozpravu, dám ještě slovo zástupci komise paní Gogan Quinn. Madame Gogan Quinn, floor. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, chci poděkovat všem, kdo se zúčastnili naší rozpravy. A musíme skutečně poděkovat za tuto naléhavou debatu, protože ta situace je tam znepokojivá. Měli jsme upřímné eh, rozhovory s našimi eh, partnery z eh, Kambodže. Hovořili jsme o stavu demokratických institucí a zejména o zacházení s opozicí. Vzhledem k tomu, že Sam Rainsy, eh, opoziční předák, se musel uchýlit do Francie, je to symptomem určitého zhoršujícího se trendu. A to též se týká účasti soudnictví v politice, při persekuci opozice, včetně těch, kdo mají mít parlamentní imunitu. A hrozí nebezpečí, že Národní schromáždění přestane být funkční, přestane to být fórum pro svobodnou výměnu názorů. Pod tlakem jsou i média. Ještě jsou určitá světlá místa naděje, protože Kambodža přijala doporučení Rady pro lidská práva OSN. Také bereme na vědomí, že nový trestní eh, kodex a eh, také eh, zákon proti korupci se chystají, ale uvidíme, jak budou uplatňovány v praxi. A musíme připomínat Kambodži všechny poznatky našich misí a ustavení výboru pro lidská práva je důležitým cílem. Vítáme záměr vlády v tomto pokročit a založit společné fórum s, s organizacemi občanské společnosti. Kambodža je i nadále velice chudou zemí. Můžeme udělat hodně pro to, abychom udrželi tempo ekonomického růstu a zároveň tím neprohlubovali velké rozdíly ve společnosti. Mělo by to samozřejmě zahrnovat i reformu pozemkových pravidel, pozemkového vlastnictví a také změnu změnu eh, hospodaření s lesy a dalšími přírodními zdroji. Eh, omezení styků s Kambodžou by nijak nepomohlo těm nejchudším a nejzranitelnějším a proto nemohu souhlasit s tím, aby přerušení našich bilaterálním styků přišlo na pořad dne. Není žádná nahrážka dialogu a pokud máme být i nadále hráči v dialogu, nesmíme se toho vzdávat a ztrácet vliv. Přesto můžeme udělat hodně v Kambodži na všech úrovních od premiérské kanceláře premiéra až po další úrovně. A musíme skutečně dbát na to, aby Kambodža dodržovala lidská práva, aby eh, zachovala parlamentní demokracii a udržela nezávislý tisk a soudnictví. Děkuji. The debate. Děkuji. Takže rozprava o Kambodži je uzavřena. Brzy budeme hlasovat, ale ještě předtím je tu jeden bod a to je Severní Kavkaz a to konkrétně případ Olega Orlova. Rozpravu začne paní Hautala. Pane předsedo, já bych ráda řekla, že